Eh, svými fotografiemi a portréty na nich by pak eh, mohli eh, všem ukázat a prokázat, že instituce jednají semknutě a společně. Děkuji, děkuji za tuto připomínku. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Zpráva pana Rabka je o žádosti, aby byl Martin Ernhauser zbaven imunity. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže schváleno. A dále rozpočet na rok 2013. Napřed uděluji slovo panu Laviovi, zpravodajovi. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo. Děkuji vám, kolegové. Vzhledem ke komplexnosti celého tohoto postupu se má eh, hlasovat několik, eh, o několika technických úpravách, návrzích. Je tady ten eh, dokument 6, a pokud jde o pozměňovací návrhy článků, tak se to týká všech eh, článků eh, v Čech řádek, který se to týká. Je potřeba také některé opravy v pilotních projektech a přípravných akcích, pilotní projekty, rozvoj indikátorů pro měření kvality, u, eh, pokud jde o vztah, rovnost mužů a žen, tak tam se to netýká 1A, ale trojky, pokud jde o ovoce a zeleninu, to je pod okruhem 2 a ne 2b. Dále e, podpora e, systému péče, platby, to je milion eur a ne 100 tisíc eur. Dále přípravné akce, mainstreaming a přizpůsobování, to se snižuje o 2 miliony eur přípravné akce a e, Evropská dobrovolnický sbor, tam se to snižuje o 1 milion a pozice parlamentu také nezohledňuje pozměňovací rozpočet eh, na 2013, který byl schválen komisí, protože to bude předmětem eh, dohodovacího řízení. A ještě jedna věc. Jednota a e, soudržnost parlamentu k rozpočtu 2013 jsou ještě důležitější než kdy předtím, protože nás čeká velmi těžké dohodovací řízení s radou, která nechce zpřístupnit e, potřebné e, prostředky. Takže žádám o silné hlasování, abychom skutečně prokázali, že jsme jednotní. Děkuji mnohokrát, pane Lavio, dámy a pánové. A teď přejdeme k hlasování. Pokusím se udělat to, co možná nejsou středění. Dobře. Takže body, které pan Lavia právě přednesl ústně a které máte stejně tak jako já, můžete je rekapitulovat z hlavy. O tom budeme teď hlasovat. Kdo hlasuje pro, prosím, zdvihněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Čili širokou většinou přijato. A teď blok 1, pozměňovací eh, návrh 981. Eh, blok 1. Kdo je pro? Dobře. Eh, promiňte, to byla moje chyba, pravý pan předseda. Hlasujeme o bloku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasujeme o 981. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 791. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To bych rád nechal zkontrolovat, abychom viděli, jak vypadají většinové poměry. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Eh, přijato širokou většinou. Pozměňovací nástroj 272. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 300. Eh, 51. Jmenovité hlasování. Ano, zahajuji hlasování. Jmenovité hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. A tím pádem ten další odpadá. Není 206. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 774, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 200, jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Hlasovali jste všichni, ukončí hlasování. přijato. Prosím pěkně, pane Desi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já musím dnes poprvé po osmi lety konstatovat, že tady mě nefunguje hlasovací zařízení. Takže prosím pěkně, hned k vám přijde technik. Možná, že eh, zkuste ještě vytáhnout eh, tu kartičku a pak ji tam zase zasunout. Někdy to funguje. Nefunguje to dobře. Pozměňovací návrh 939 tím pádem odpadá a teď 64 jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návoru 965 ve dvou částech prv, jmenovité hlasování. První část. Hlasovali všichni. Ano, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 966. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dobře, pozměňovací návrh 1200, kdo je pro? Kdo je proti? A to je jednoznačně přijato. Ale zkontrolujeme to. 1200. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se ke 116. Odpadá 762. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Tím pádem 104 odpadá. Jmenovité hlasování 899. Zahojí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 11.62. Jmenovité hlasování. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Das ist angenommen. Eh, přijat a tím pádem se dostáváme k dalšímu návrhu 282, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 282, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní blok číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Blok číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 34. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Tak. 998. A nyní 876 odpadá, takže se dostáváme k 11.48. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Tím odpadá 876 a pozměňovací návrh 1005. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Mám tady teď dva zhodné eh, návrhy eh, a zahajuji tady hlasování 754 a 997. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. A musím vás zklamat, eh, protože pro přijetí potřebujete kvalifikovanou většinu, takže eh, návrh je odmítnut. <coughs> Pozměňovací návrh 1002, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 992. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Blok číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 977. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 978 jmenovité hlasování odpadá, omlouvám se tím, že předešlý návrh byl přijat. Nyní máme 793. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A tím odpadá další návrh a dostáváme se ke třístovce. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A tím odpadá 891, 1147. Také odpadá. Ne. 11.47 máme jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Tím pádem následující 872 odpadá. Pozměňovací návrh 308, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Tím eh, Vyslechl jsem si, že čísla sice odpadají, ale musí se hlasovat o vysvětlení. Kdo je pro tato vysvětlení? Prosím, zdvihněte ruku. Myslím si, že frakce jsou zmatené stejně tak jako já. Já se zeptám, kdo je proti? No, myslím si, že to bylo zamítnuto. Eh, 281, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 1152 pro, proti, zdržel se, přijato. Tím pádem 893 odpadá. Blok číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Blok 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. 111. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 274. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 1018, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dostáváme se k 12.40, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 939 tím odpadá. 1241 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 1192 rovněž ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? proti. To musíme tedy překontrolovat. Druhá část, zahajuji hlasování. Druhá část 11.92. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 262 jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Máte pravdu. haben recht. Stimmt. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Tím pádem 220 a 1020 odpadají. 1195, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Tím pádem 221 a 1021 odpadají. Pozměňovací návrh 432. Kdo je pro? Proti? Enthaltungen. Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrhy 222 a 1022 tím pádem odpadají. Pozměňovací návrh 127, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato a tím pádem 947 odpadá. Pozměňovací návrh 128, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 948 odpadá. Pozměňovací návrh 244 jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato a tím pádem 935 odpadá pozměňovací návrh 245. Kdo je pro? Promiňte, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 932 odpadá. 1243. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tím jsou eh, pozměňovací návrhy 226 eh, vyřízeny 1245. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Eh, následující pozměňovací návrhy odpadají a 1246 jmenovité hlasování, zahajuji zahaj hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Následující změna eh, odpadá. 247, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Když nezvednete ruce, tak nemohu zjistit, jestli chcete, eh, chcete hlasovat. Musíte opravdu, prosím, zvednout ruce více. Dále eh, odpadlo 275 a nyní 1196 jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno a následující návrhy odpadají. Blokové číslo 7, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 1258, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Následující odpadají a teď blok 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní 1263 jmenovitě, jmenovité hlasování, kdo je Promiňte, hlasujeme teď, 1263. Ty strojky jsou trochu pomalé. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Blok 9, kdo je pro? Proti?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 z procesního eh, důvodu musí to tak, pane Kone Bendite, být. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Evropský parlament právě přijal změny postoje Rady k návrhu rozpočtu pro rok 2013. Ano, přesně tak. A proto ze své funkce předsedy rady vyjadřuji souhlas s tím, aby předseda Evropského parlamentu svolal dohodovací výbor, tak jak je to žádáno podle článku 314 odstavec C smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Herr Lavia, wollen Sie dazu? Pane Lavio, chcete se k tomu vyjádřit? Prosím, pane Lavio ricordarle che abbiamo saltato un emendamento, l'emendamento 200. Přeskočili jsme jeden poznací návrh 262 eh, v kapitole 4, v okruhu 4. O tom se nehlasovalo. To, bylo, to odpadlo. Aha, dobře. Dobře, děkuji. Dobře, takže zpráva La Via. Uh, o slovném rozpočtu pro Evropskou unii na rok 2013. Se někdo uh, slovo? Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme elektronicky. Uh, zahajujeme hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto.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 číslo 21 eh, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní eh, pozměňovací návrh 36, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď eh, originální původní text. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, schválen, eh, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, také schváleno. A nyní 22C od ECR. Omlouvám se, 22 od EKR. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A <clears throat> eh, číslo 1, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 2, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, číslo 3, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Znovu, prosím, zvedněte ruku, kdo je pro číslo 38. Proti? Zdržel se? To musíme ověřit. To nebylo dost přehledné. Zahoji hlasování Číslo čísle 38. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E, číslo 4, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 5, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, číslo 8, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Jasně, zamítnuto. Číslo 15, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 16. Jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 26. Rovněž jmenovité hlasování. Teď hlasujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 28, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 29, rovněž jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní původní text eh, číslo 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Původní text 88 ve dvou dílech. První díl, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Druhý díl. Rovněž jmenovité hlasování, eh, které zahojí tímto. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Původní text 89, první část jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Číslo 90, rovněž jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ano. Takže hlasujeme elektronicky o návrhu 11. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. to. Nyní původní text číslo 91, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 31 ve dvou dílech. Eh, první díl, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhý díl odpadá. Druhý díl odpadá. Není číslo 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 17, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To není zřejmé. Hlasujeme elektronicky, ověříme. Číslo 34 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. O usnesení budeme hlasovat jmenovitě. Společně hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji zpravodaji a nyní zpráva Reimera Begeho a Ivaila Kalfína. Číslo 47, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrhy GUE od 49 do 64 bychom mohli odhlasovat blokově, jestli je s tím frakce GUE svolná. Eh, souhlasíte s tím? Má někdo něco proti blokovému hlasování? Dobře, takže 49, hlasujeme o 49, 50, 51, 52, 53 a 63 a 64 blokově, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní jmenovité hlasování číslo 40 hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 41 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ne, to už jsem jednou z EFD zkusil. Teď eh, jmenovité hlasování číslo 42. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Uh, pět jmenovité hlasování. Uh, hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 44, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6D, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 7D jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 8D jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 9D, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 45, 5, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Jmenovité hlasování, kdo je pro? Zahajuji hlasování, omlouvám se. Eh, hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto byla by EFD eh, e svolná s blokovým hlasováním o 11, 12 a 13D? Ano? Dobře, takže Dobře, takže ne, hlasujeme o 11D, hlasujeme teď. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto číslo 12. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 13D jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 54, kdo je pro?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 zamítnuto. A nyní původní text 27, první část, kdo je pro, proti, stržel se, schváleno. Druhý, druhá část, kdo je pro, proti, stržel se, schváleno. Číslo 57, kdo je pro, proti, stržel se, zamítnuto. Číslo 14D, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 69, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 15D, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 16D. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 17D. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18D jmenovitě. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19D jmenovitě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto číslo 20D jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane Lambsdorfe, prosím. Ano, pane předsedo, my tady hlasujeme o relativně e, mnoha pozměňovacích e, návrzích o jedné frakci, která skutečně trvá na tom, aby jednací řád byl skrupulózně dodržován. E, toto, toto hlasování je pro nás velice důležité, proto by bylo asi dobré ještě probrat s frakcí, jestli je skutečně nutné to jmenovité hlasování o každém jednom pozměňovacím návrhu. Možná, že by se dal postup jinak urychlit. 21. Jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Znovu se ptám frakce EFD, jestli můžeme uh, blokově hlasovat od 22 do 46. Pane Perony, vy jste eh, tady předseda této frakce, dobře, takže hlasujeme blokově, jmeno, blok, v bloku jmenovitě 22 až 26. Eh, vy přece vůbec nejste členem této frakce a eh, tato frakce se právě vyjádřila souhlasně. Dobře, v pořádku. Hlasujeme tady jednotlivě o 22. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 23D. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Eh, zamítnuto. 24. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 25D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 46. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 50 původního textu, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 27D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 28D hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 29D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 30D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 31D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 32D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 33D, jmenovité hlasování, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 59, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 34D, jmenovitě, kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 35 jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36 D jmenovitě, kdo je pro? Proti? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 37D. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38D jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 76, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 4, eh, 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A číslo 4, znovu jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní celkový návrh Jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu Begemu a panu Kalvinovi. A mohu říci, že s touto většinou je stanovisko Evropského podle parlamentu v současném vyjednávání naprosto jasné a to je pro náš jednací tým i pro mě eh, veliká podpora a já za ní velice děkuji. A teď budeme eh, hlasovat eh, o zprávě podle článku 133 pana Dehána. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zpráva je schválena. A nyní zpráva paní Gresle a e, pana e, Riveliného a oba dva hlas e, žádají o slovo stručně nejprve paní Gresle. Liebe Kollegin, liebe Kollegen, Herr Präsident. Vážení kolegové, pane předsedo, vy dneska budete hlasovat o konsolidovaném textu v jednom hlasování tak, abychom eh, dali společné vyjádření, ale hlasujete i o tom, abychom k tomu eh, připojili přílohu parlamentu. Eh, Belgi- Belgie zaplatila Evropskému parlamentu zpátky velkou částku a e, ta se považuje e, za účelovou částku e, podle určitého paragrafu rozpočtu a já chci za toto poděkovat, za toto schválení a provedení. Děkuji paní Gresle, pan Rivelini. Jenom velmi stručně, pane předsedo, dovolte, abych zdůraznil, že dnes jde o zjednodušené, aktualizované nařízení a efektivnější normy při zprávě finančních prostředků, tak abychom dokázali řešit. Děkuji, pane Rivalíny. Návrh na říz... k návrhu na řízení máme celkový text a teď o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní, a nyní budeme hlasovat o e, tomto návrhu, který byl tímto způsobem změněn. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh legislativního usnesení podle čísla 1 máme tady e, návrh 10. E, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Legislativní usnesení, o něm budeme hlasovat jmenovitě. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní přistupujeme k vysvětlení eh, hlasování a jako první se hlásí pan Fox. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velká Británie. se stále snažíme zvládnout eh, dědictví, tedy zrujnování, které přeslala liberistická vláda. Museli jsme zvýšit daně, poškrtat výdaje. Já jsem nezasala proti rozpočtu, protože se navrhuje navýšení výdajů EU o 6,8 aby Evropa žádala tak výrazné navýšení a vůbec jakékoliv navýšení je hrubě necitlivé. Je těžko si představit cokoliv, co by eh, více odradilo voliče v e, ve Velké Británii